Welcome to this meeting. Vítejte na toto zasedání. Začneme. Nejprve mi dovolte, abych vám oznámila, že máme tlumočení do všech jazyků s výjimkou maltéštiny, chorvačtiny a galštiny. Později do, naš, eh, do zasedání naší skupiny přijde skupina návštěvníků z Národního zhromáždění, čili parlamentu Nigérie na úrovni předsedů. Budou to tedy předsedové senátního výboru a poslaneckého výboru, například výboru legislativního a dalších odborných výborů a já je všechny přivítám, až přijdou. A teď se dostáváme k bodu 3 na našem programu a dovolte, abych dala slovo Jutě Steinruck, aby nás informovala o návštěvě Washingtonu v Dubnu. Takže dejte nám prosím pěkně nějaký feedback. Dobré ráno. Děkuji mnohokrát za tu možnost, abych vás mohla informovat o cestě naší delegace od 19. do 21. dubna ve Washingtonu. Já jsem vedla naši delegaci v zastoupení našeho předsedy Tomase Hendla. Cílem bylo vést jednání s americkými partnery k otázkám zaměstnanosti a sociální politiky a specifický zájem byl zaměřen na dopad pád eh, pracovního trhu v souvislosti s digitalizací, robotikou a umělou inteligencí. A kromě toho jsme také samozřejmě hovořili o aktuálních tématech, například o nejnovějším vývoji v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky pod vedením Trumpovy administrativy k tématu digitalizace a jejího dopadu. Vedli jsme o tom jednání s četnými zástupci politiky na ministerstvu práce, s různými zástupci mezinárodních organizací, sociálních eh, nevládních organizací a think tanků. A měli jsme také pracovní snídaní s panem profesorem Josefem Stiglicem, který získal Nobelovu cenu za ekonomii a e, který byl poradcem bývalého amerického prezidenta. Rozhovory byly nesmírně informativní a obsažné. E, hovořili jsme o výzvách souvisejících s digitalizací, která mění svět práce. Hovořili jsme o tom, jaké pracovní, jaká pracovní místa mizí, jaká nová mohou vzniknout, jak se bude měnit kvalita práce ale také eh, byly zjevné rozdíly mezi USA a EU, zejména mezi jednotlivými členskými státy a USA, protože máme různé sociální a pracovní standardy a různé postupy, například co se týče zastupování sociálních partnerů. A teď bych tady mohla ještě velice dlouho podávat zprávu, protože to byly nesmírně intenzivní tři dny, ale zevrubná zpráva o návštěvě naší delegace mají členové výboru v dokumentech dnešnímu zasedání. Děkuji vám mnohokrát za vaši informaci. Chtěl by něco někdo dodat? Nikoliv, tak v tom případě přistupujeme k dalšímu bodu našeho jednání a to je koordinace systému sociálního zabezpečení a nejprve dám slovo panu Jordi Korelovi. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně. Za komisi tady hovoří řečník. A dovolte, abych hovořil zejména o studii dopadu. Prezentace je na obrazovce, takže můžeme rovnou začít. Krátce bych vám řekl, co pokrývá studie dopadu. Eh, podpíše celý ten proces, nebudu se pouštět do detailů, protože ty znáte. A myslím si, že nejvýznamnější částí je osvětlit ty hlavní výsledky ve čtyřech oblastech, eh, přístup občanů k sociálním dávkám, dávky dlouhodobé peče a dávky v nezaměstnanosti. A teď se podíváme na další slide. Eh, tady samozřejmě eh, Eh, vidíte také zájem kolegislavců týkající se našeho návrhu a musíme mít také eh, dostatek informací o základu, abychom náš návrh přizpůsobili aktuální situaci a abychom zohlednili také sociální i ekonomické dopady. Není to prostě jednoduchá matematika, jak si sčítání. Um, A eh, máme tady zahrnuty veškeré aspekty sociální, ekonomické, ekologické. Působnost je velice široká, protože pokrývá všechny oblasti až po implementaci a my jsme vytvořili nezávislou komisi hodnotící všechny tyto jednotlivé oblasti a to je tedy výsledek dobré spolupráce všech sektorů. Teď se dostáváme k dalšímu slajdu, jaký je návrh tohoto návrhu, a sice pokračovat s modernizací Eh, pravidel pro koordinaci systému sociálního zabezpečení, která jsou nesmírně významná pro volný pohyb. Pakliže pracovníci, občané prostě se pohybují z jedné země do druhé, na což mají samozřejmě právo v rámci čtyř základních svobod, ne, neměli by přijít o své sociální dávky, protože tady je právo na mobilitu. A co bylo tedy cílem další modernizace, především, jak jsem řekl, usnadnit vymahatelnost a výkon těchto práv, zabezpečit také že bude rovná distribuce mezi jednotlivými členskými státy, eh, kterých se týká tato koordinace a také ta komplikovaná oblast eh, kazualistiky, aby se zjednodušila administrativní práce. A teď se dostaneme k dalšímu slajdu a to je proces související se studií dopadu. Eh, máte ty dokumenty k dispozici. Vím, že první kritika, kterou dostaneme, že nám bude řečeno, že je to příliš dlouhé, tato studie dopadu. Ale jelikož se snažíme pokrýt širokou oblast aspektů, bylo velice obtížné to nějakým způsobem zkracovat. A potom tam je takový exekutivní souhrn návrhů ve všech jazycích jazycích a také pozitivní názor eh, té příslušné komise zaobírající se přeskumem této správní komise pro koordinaci systému. Metodologie se soustředila na tři kroky. Nejprve analýza ekonomického a sociálního dopadu ve srovnání s tou základní linií, analýza dalších dopadů souvisejících se zneužíváním ehm, regulativním nákladům a rovného sdílení rovného sdílení práce a překonávání překážek a potom celkové hodnocení efektivity v rámci měření dosažení stanovených cílů. Ehm, údaje, které jsme používali, zdroje dat ehm, byla různá, například ehm, z skupiny sledující pracovní trh, z Eurostatu a data, která sbírály jednotlivé členské státy. My nechceme harmonizovat, ale koordinovat a proto jsme spolupracovali velice úzce s experty z jednotlivých členských států v rámci správní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení. Čili to, eh, co jsme zahrnovali do naší práce, nebyly údaje, které byly, pocházely z evropské úrovně, ale z eh, souhrnu dat jednotlivých členských států a tento input byl velice užitečný. Součástí procesu studie dopadu byly četné konzultace, konzultovali jsme experty z členských států celou řadu let, jak už jsem eh, řekl úvodem. Měli jsme také zasedání se sociálními partnery, to bylo 10. června 2015, potom jsme se sešli s nevládními organizacemi a měli jsme také veřejné konzultace online 2013 a v roce 2015. A teď bych přišel do jádra tohoto návrhu. To První se týká dávek v nezaměstnanosti. Když občan přijde do jiného členského státu, tak, na tři mě, tak je možné, diskutovalo se o možném rozšíření, aby mohl dostávat dávky ne tři měsíce, ale rozšířit to na šest měsíců, což by mu umožnilo nalézt práci v druhém členském státu, aby nebyl bez, absolutně bez ochrany a e, příslušné mm, servisy či služby, v zaměř, e, tý, které spravují otázky zaměstnanosti v domácí země, by mohly vyžádat měsíční zprávu o aktivitách toho dotyčného člověka, který hledá práci v hostitelské zemi. Základní scénář vidíme, že máme zhruba 27 tisíc nezaměstnaných osob, které Eh, exportovali eh, v roce 2013-2014 dávky v nezaměstnanosti, což je pouze 0,1 nezaměstnané populace. Dívali jsme se na řadu možností, vidíte to v tabulce. To první je samozřejmě ten základní scénář, druhá alternativa jako obce jedna tady je vývoz těchto dávek od tří, prodloužit to od tří na šest měsíců, to by byla tedy hlavní změna a potom samozřejmě nechat otevřenou možnost pro rozšíření. To je tedy alternativa číslo jedna. Alternativa číslo dvě je rozšířit období vývozu na celou dobu. To znamená, dívali jsme se a ne, i na tyto možnost a dospěli jsme k závěru, že nejlepší alternativou by bylo navrhnout to prodloužení tohoto, této doby vývozu dávek z tří na šest měsíců a to je to, co vidíme v tomto žlu, vyžluceném návrhu. Druhý aspekt související s, nezamě- s dávkami v nezaměstnanosti je to, co nazýváme agregací. Agregace je odborný pojem, který je nesmírně důležitý, protože nezaměstnaná osoba, která pracovala v nejrůznějších členských státech, může žádat aby období předešlého pojištění v jiném členském státu bylo zahrnuto při hodnocení toho, zda eh, splnili ten požadavek minima kvalifikované období, aby měli nárok na dávky aby, tedy, aby někdo měl právo získat takovou dávku, musel pracovat 24 měsíců, pakliže tato osoba pracovala v jiném členském státě 18 měsíců a potom přijde do nového členského státu, kde pracuje 8 měsíců, tak aby se mohlo posoudit, zda on či ona má právo na dávky v nezaměstnanosti, nemusí se zahrnovat jenom těch posledních 8 měsíců v hostitelské zemi, ale musíte zahrnout a zohlednit rovněž těch 18 měsíců, které ta osoba eh, pracovala v, jiných, v jiném členském státě, což nazýváme agregací. A teď současná situace. Tady současná pravidla nespecifikují minimální období předešlého zaměstnání, pardon, pře, ano, minulého zaměstnání v novém členském státě, než e, dojde k uplatňování práva na agregaci. A toto eh, eh, jsme zkoumali. Dovolte, abych vám dal několik čísel. Máme tedy eh, agregační instance, to znamená lidé, kteří odešli do jiného člověka a požádali o to, bylo jich 24 tisíc a 41% z nich pracovalo eh, v ty tři měsíce v novém členském státě. Tady máme ta různá, ty různé scénáře. První alternativa, aby byla falizovat eh, tu dnešní situaci, tedy říci, že k agregaci dochází po prvním dnu zaměstnání. Druhá alternativa by byla zavést období minimálního pojištění na měsíc v novém členském státě a poslední alternativou by bylo zavedení tohoto minimálního období rovněž, ale prodloužit to na tři měsíce. Hodnotili jsme nejrůznější možnosti a dospěli jsme k závěru, a to jsme také předložili v našem návrhu, že nejlepší alternativou by bylo zavést minimální požadavek na pojištění tří měsíců. To jsme tedy navrhli pro agregaci. A na závěr eh, také v souvislosti s dávkami v nezaměstnanosti tady máme záležitost eh, hraničních zaměstnanců, eh, kteří mohou nárokovat nezaměstna, dávky v nezaměstnanosti v zemi, ve které bydlí. A v tom členském státě, kde pracují a mají nárok na tu výši dávek, která byla nazbírána v tom druhém členském státě, kde pracují, ale platil by. A máme tady také určité údaje, to znamená počet přeshraničních pracovníků je takřka 800 tisíc a ti, co pracovali déle než 12 měsíců přes hranič, jako přeshraniční pracovníci, těch je 1,6. A teď se díváme také na nejrůznější alternativy, které jsme zkoumali. Máme šest možností. So we leave that open for, uh, for, uh, for the frontier worker. The second option is that the state of last activity Druhá eh, obce, to znamená, eh, přezraniční eh, pracovník má právo volby, ale musí se registrovat, protože je zde podmínka pro pobírání dávek nezaměstnanosti a to není pouze doba pobírání, ale také snaha tedy aktivně hledat zaměstnanosti a také registrace a nakonec e, obce, obce 3, to je ta, kterou jsme zvolili, je zde návrh, aby stát poslední výdělečné činnosti vyplácel dávky v nezaměstnosti, to je posun v našem návrhu, ale pouze po dostatečné době práce, to znamená po 12 měsících práce v tomto členském státu. E, členský stát pracovní činnosti přebírá odpovědnost a nikoli členský stát e, bydliště. Nyní velmi rychle k další kapitole, to je přístup ekonomicky neaktivních občanů k sociálním dávkám. Co jsme udělali zde? Time, basically zásadě jsme kodifikovali precedenční právo nebo případové právo Evropského soudního dvora. Bylo tam mnoho případů a jasně se eh, řeklo, že podle stávajících pravidel existují omezení v přístupu k sociálním dávkám eh, ze strany ekonomicky neaktivních občanů. A my jsme tedy kodifikovali toto případové právo Evropského soudního dvora, judikaturu soudního dvora. To přeskočím a podíváme se nyní na první kapitolu. To, je, to jsou dlouho dlouhodobé eh, pečovatelské dávky. Situace dnes je taková, že narůstá počet Eh, dávek eh, poskytovaných v této oblasti, protože víme, že naše společnosti stárnou a eh, potřebují tedy více péče. A dnes je situace taková, že tyto dávky nejsou jako takové definovány a nakládá se s nimi jako kdyby to byly dávky nemocenské nebo dávky zdravotního pojištění. A tedy jde o to, abychom vytvořili kapitolu, kde se bude definovat, co to jsou dlouhodobé dávky péče a e, e, nedochází ke změně v, názor, v návrhu. Jediná změna je vyjasnění e, povahy těchto dávek, tak jak tomu bylo v případě ekonomicky neaktivních občanů. Dále se můžeme posunout k poslední kapitole, to jsou rodinné dávky. A první věc, kterou jsme, eh, tedy eh, respektive kterou nutno říci, že jsme to nenavrhli, ale navrhujeme aktualizaci pravidel pro dávky eh, na výchovu dětí. Je to individuální právo otce či matky a příslušný stát má obci jim to vyplatit v plné míře nebo v závislosti na pracovní činnosti Takový je náš návrh. Opět podívali jsme se na ten základní scénář podle zkušeností členských zemí a zjistili jsme, že je to značná část finančních prostředků vynaložených eh, v podobě rodinných dávek eh, téměř jedna miliarda, ale toto je méně než jedno procento celkového eh, ročního objemu rodinných dávek v EU. E, některá čísla uváděná jsou značně vysoká, ale když to porovnáme s celkovými výdaji e, na sociální zabezpečení v EU, tak je to poměrně malý podíl. My jsme se zaměřili na jednotlivé návrhy. Hovoříme-li o indexaci, tak jsme zkoumali dvě různé možnosti. Buď přizpůsobit působení se životní úrovni směrem nahoru nebo dolu a eh, jak jsem již eh, předeslal, je zapotřebí k tomu uplatnit ještě indexaci. A další část návrhu, tady počítáme eh, s různými koordinačními pravidly pro dávky na výchovu dětí. Takže dávky vstažené k platu eh, a pak eh, všechny typy dávek. Navrhujeme výrazné změny, aby jsme sladili tyto dávky se sociologickou realitou naší společnosti a v některých dalších případech jsme pouze objasnili pravidla tak, aby eh, byly více vynutitelné Promiňte, že jsem hovořil asi příliš rychle, možná i nesrozumitelně, a e, že jsem přetáhl čas. Děkuji vám za to, říká paní předsedkyně, a já bych nyní předala slovo paní e, Maria Krýva z výzkumného pracoviště IPRS. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám také za pozvání prezentovat naši práci před, před vaším výborem. Napřed bych chtěla eh, představit eh, naši práci, práci ex ante impact assessment unit a eh, popsala metodologii a poté popsala hlavní silné a slabé stránky, které jsme identifikovali v rámci hodnocení dopadu komise. V tomto kontextu bychom nejdříve chtěli projevit eh, uznání obrovské práci eh, ze strany komise, která vlastně vytvořila 2000 stran hodnocení dopadu. Eh, velká část naší práce se stává z kontroly hodnocení dopadu komise ve vztahu k legislativním návrhům a také podporujeme eh, parlamentní výbory eh, na eh, základě jejich žádosti. Snažíme se jim pomoci dopracovat se k lepší regulaci a přijímání lepších rozhodnutí a současně chceme kontrolovat také kvalitu rozhodnutí exekutivy. Já se domnívám, že jste již eh, obdrželi původní eh, posouzení tohoto hodnocení eh, dopadu, které má podobu briefingu a shrnuje hlavní prvky hodnocení dopadu a analyzuje i metodologické silné a slabé stránky. Tento briefing vždy vypracovává příslušná jednotka. Chci zdůraznit, že jsme podstatu návrhu neposoudili ale spíše kvalitu hodnocení dopadu a jak respektuje pravidla hodnocení dopadu, které jsou definovány v eh, eh, vodítkách 2015 lepší regulace. Můžeme také vyžadovat další práci našich služeb, aby se zaobírali dalšími aspekty a také eh, pozměňovacími návrhy pravidla pro modality, pro požadavek na celý, celou studii dopadu. To bylo schváleno konferencí výboru předsedů v prosinci 2013 a v současné době eh, je to přeskoumáváno v rámci zásady eh, Better Regulation. Eh, úvodně, nebo na, úvodem jsme se snažili na základě studie dopadu zavést určité představení pozadí eh, celé této iniciativy a také zhodnotit, jakým způsobem studie dopadu se zaobírala sedmi otázkami, na které by měla odpovědět každá studie dopadu v souvislosti s hlavními směry pro better regulation, čili jaká je paleta těchto problémů a proč by EU měla konat jaké jsou cíle této iniciativy. Jaké jsou ekonomické sociální dopady těchto obcí, jaké je jejich srovnání a jaké jsou úpravy eh, hodnocení a eh, dopadu. Obs Týká se to koherentnosti a konzistentnosti celkové metodologie. Testujeme například logickou koherentnost předložených argumentů, abychom zodpověděli těch zmíněných sedm otázek a také eh, analyzujeme eh, mm, kvalitu dat a plausibilitu. Eh, jedná se o použitá data a také výzkum v rámci hodnocení dopadu komise jestli a do jaké míry byly zúčastněné strany konzultovány, jestli eh, komise eh, provedla 12-týdenní veřejné konzultační řízení, dále pak eh, do jaké míry byla regulační kontrola vzata v potaz a také soulad mezi hodnocením dopadu a výslední prací podporujeme parlamentní výbory eh, tím, že provádíme objektivní analýzu. Eh, vycházíme z toho, jestli data byla eh, dostatečně solidní, ale nespochybnujeme politické přístupy. A nyní se dostávám ke silným a slabým stránkám tohoto konkrétního hodnocení dopadu. Navržené změny návrhu se týkají, jak eh, to již zmínil kolega, čtyři oblasti. Dlouhodobé pečovatelské dávky, dávky v nezaměstnanosti, přístup k sociálním dávkám, ekonomicky neaktivním občanům a rodinné dávky. Eh, z naší perspektivy eh, toto hodnocení dopadu je skutečně dobrý základ, na němž lze měnit stávající rámec EU o koordinaci sociálních systémů. Mezi silnými stránkami je skutečnost, že to identifikuje příslušné problémy v jednotlivých oblastech a vysvětluje Eh, jejich vlastně eh, hybné síly a změny. Komise vysvětluje nedávné sociální a ekonomické trendy v rámci volného pohybu občanů v EU a opakuje, že eh, důkazy naznačují určité, že riziko sociální turistiky je nízké. Obsahují mnoho čísel a případů a tedy číselných empirických údajů. Mezi problémy je například nedostatek eh, transparentnosti a právní jistoty pro instituce a občany, nerovné zacházení mezi občany srovnatelného postavení a nevyrovnaná distribuce finanční zátěže. Celkem za to se domníváme, že komise vyvinula dostatečné obce řešení problémů, které byly identifikovány a hodnocení dopadu ve všech čtyřech oblastech eh, představuje kvalitativní obce nad eh, rámec toho základu. Je to celkem 33 eh, obcí. Hodnocení dopadu hodnotí ekonomické, sociální a regulační dopady každého eh, politického přístupu ve srovnání s tím základním přístupem zde komise konstatuje, že většina obcí eh, bude mít buď pozitivní nebo žádný sociální dopad a eh, nebude obnášet tedy žádný ekonomický dopad s výjimkou upřednostněné obce týkající se dávek v nezaměstnosti pro přeshraniční pracovníky, které by eh, vedly k navýšení celkových výdajů na dávky v nezaměstnosti o 6 Hodnocení dopadu analyzuje i další dopady a spojené s každou obcí obcí, zejména regulační náklady, riziko podvodu a zneužívání a férové sdílení zátěže mezi členskými státy. Celkem za to upřednostněné obce regulační náklady jsou nepodstatné, signifikantní. Hodnocení dopadu je podloženo řadou eh, rozsáhlých externích studií, jak již kolega uvedl. Šest studií podporuje IAA, eh, pokud je o koordinaci eh, rodinných dávek a dávek nezaměstnanosti a tři další studie se týkají dlouhodobé péče a dávek, tedy v tomto případě a dávek v nezaměstnanosti. Komise také využila studie provedené sítí nezávislých expertů v rámci volného pohybu občanů a koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii, FRESCO, což bylo eh, vypracováno v červnu 2015. Ehm, komise také při připouští limitace určitých údajů a klíčových předpokladů, z nichž vychází. E, e, různé konzultace zúčastněných stran proběhly, včetně dvou e, veřejných konzultací online, jednak v roce 2012 a 2013 k dlouhodobé péči a rodinným a dávkám nezaměstnosti a pak 14 až 15 ohledně rodinných dávek a ohledně vysílání pracovníků pracovníků. A pak eh, další eh, data eh, byla zhromažďována v rámci slyšení. Nezávli, nevládní organizace byly také konzultovány a sice v červnu 2015. Eh, konzultace členských států byla také velmi důkladná, jak v rámci administrativní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení a také v rámci eh, průzkumu. A nyní se dostávám ke slabým stránkám, které jsme eh, zjistili v rámci tohoto hodnocení dopadu. Navzdory velmi rozsáhlé konzultace zúčastněných stran se zdá, že podpora zúčastněných stran není zcela zjevná v těchto jednotlivých případech úřadu a mm, e, administrativní e, komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení e, je tedy prominentněji zastoupena. Eh, podpora zúčastněných stran eh, se například netýkala horizontální obce nebo té základní obce a také eh, žádné formální konzultace neproběhly u dvou obcí, a sice obce 3 týkající se dávek nezaměstnosti u přeshraničních pracovníků a také horizontální obce týkající se různá koordinační pravidla pro dávky na děti. Vycházelo se eh, z eh, přímých odpovědí Eh, členských států. Zdá se, že členské eh, státy byly důkladněji konzultovány eh, než jiné zúčastněné strany a domníváme se, že vzhledem k roli administrativní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení v rámci těchto obcí je taková, že by bylo užitečnější, kdyby více informací bylo k dispozici ehm, ve veřejném prostoru. A také vítáme, že hlavní závěry se setkání eh, administrativní komise v roce 2016 byly také nedávno zveřejněny na eh, webových stránkách komise. Další prvek, který jsme identifikovali, je to, že propojení mezi tímto návrhem a směrnicí o vysílání pracovníků není jednoznačný v hodnocení dopadu komise. A komise vysvětluje, že některé pozměňovací návrhy ke koordinačním pravidlům Eh, vlastně přesahují rámec tohoto hodnocení dopadu eh, kvůli jejich eh, technické povaze, ale vzhledem k tomu technickému propojení se domnívám, že komise mohla k tomu poskytnout více informací. Tak jak kolega již konstatoval, toto hodnocení dopadu je velmi dlouhé má eh, základní text na 180 stranách což výrazně eh, přesahuje těch doporučených 30 stran a 26 příloh, což je celkem 2000 stran. Abychom to uzavřeli, podle eh, našeho názoru toto hodnocení dopadu je solidním základem, na základě něhož lze změnit tu, mm, ten rámec systému sociálního systému koordinace sociálního eh, zabezpečení nicméně obsahuje určité prvky, které by si zasloužily další pozornost. Například skutečnost, že podpora zúčastněných stran eh, měla být zjevnější ve všech obcích a vazba s směrnicí o vysílání eh, pracovníků není eh, zřejmá z tohoto hodnocení dopadu. A nakonec práce administrativní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení měla být transparentnější. Detailnější informace eh, naleznete v našem hodnocení, kde jsou uvedeny ještě další prvky a já vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za mm, tento obšírný úvod, za to představení do problematiky. teď dáme slovo zpravodajovi a stínovým zpravodajům. Každý z vás bude mít dvě minuty a začne tedy pan Balas, máte slovo. Ano, promiňte mi, přišel jsem poněkud později, ale myslím si, že já znám návrh komise. Bohužel jsem měl potíže dorazit čas do Bruselu dnes ráno, ještě jednou se omlouvám. Na základě toho, co zaznělo, zejména z úst zástupkyně výzkumné služby PROSA, eh, je, že se zdá na základě vaší studie, že 55 nezaměstnanců nachází zaměstnanost po dva, za, do 12 měsíců a 50 nebo 45 po, čtyřech, eh, po 24 měsících. A vývoz dávek v nezaměstnanosti dnes vypadá tak, že pro tento vývoz eh, je, má být prodloužen od 3 do 6 měsíců, což je určitý hm, pokrok. Ale já se chci zeptat, je to dostačující? Nebylo by třeba dohodnout eh, a totalitnost eh, dávek nezaměstnanosti, které jsou oprávněné na základě toho, že ten nezaměstnaný předtím pracoval když se podíváme eh, na ta procenta kter, eh, nezaměstnaných, kteří nalezli práci eh, v těch různých období. A dnes tady máme stále dělejší kontrolu a těch, kteří aktivně hledají práci. Je třeba zahrnout oba tyto aspekty a proto se domnívám, že toto mělo být více zohledněno i ve vaší studii dopadu a v jejím hodnocení. A teď, co se týče vysílání pracovníků, já jsem byl v Polsku s mým váženým kolegom Stevensem a diskutovali jsme o tom vysílání pracovníků, o tom dokumentu A1, který je přenositelný a tak dále. Ale když se podíváme na skutečnost, dnes je potřeba modernizovat zejména informační systém. Je tady existující systém, to je ten eh, SSI, který dnes není dostačující. Nebylo by zapotřebí dnes ten balíček tak, aby byly digitalizované údaje na základě přenositelného dokumentu A1, aby celý soubor informací umožnil službám sociálního zabezpečení mít kompletní přehled. Nemělo by se to udělat. Děkuji vám, pane a teď pan Šulce. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také mnohokrát za informace, které jsme dnes obdrželi. Mám několik otázek. Za prvé, komece chce pomocí hodnocení dopadu zvolit přístup, který se okládá na faktech, takto tedy přistupovat k legislativě a snaží se tedy opřít svůj návrh o čísla. Ovšem eh, zároveň se tady dočítám, že čísla často nebyla k dispozici, takže byste museli vést interview s určitými osobami členských států, nebo jste se museli opřít o kvalitativní hodnocení. Proto se ptám, to je má první otázka, jak obtížné pro vás bylo vůbec se dostat nějakým věrohodným číslům a jak často jste měli si tu situaci, že čísla prostě nebyla a museli jste z tohoto důvodu změnit svou hodnotící metodu nebo zvolit nějakou jinou hodnotící metodu. Druhá věc, eh, rodinní při rodiny. Vy jste řekli, že pouze Sedm členských států bylo dotázáno v této věci, respektive pouze 17 členských států poskytlo údaje a my jsme po někom větší EU než sedmnáct států a proto se ptám, proč nebylo možné získat informaci ze všech nebo z téměř všech členských států. Myslím si, že by to potom dalo poněkud jiný obrázek. Takže to je má druhá otázka. Třetí otázka. Proč jste neměli nějaké právní lepší, hlubší hodnocení toho, zda by bylo možné eh, dostávat dávky na, děti, na děti, nezávisle na tom, že tedy hodnocení dopadu vlastně má přinést pouze určité ideje, myšlenky. Vy tady poukazujete všem na ty právní problémy a potíže. Já se tak trochu kladu otázku, Zda komise se tedy zabývala pouze ekonomickými e, aspekty a nákladovými aspekty a toto tak nějak zanedbala. Poslední otázka, proč vlastně komise Tady má reformu demice toho, co máme chápat eh, pod pojmem rodinná dávka, respektive proč komise zamítla tuto definici. Nebo je tady problém, že ten pojem rodinných dávek je prostě v různých členských státech různým způsobem vykládán. A Samozřejmě celkově je to většinou napojeno na celkový příjem rodiny. Děkuji, to je z mé strany vše. Paní Stevens. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji komisi za velice jasná a obšírná slova, která se týkala představení studie dopadu k ordinaci sociálních systémů. Některé dokumenty 1a máme problém Zdá se, že je nějaký problém s tlumočením. Is er nu vertaling naar het Engels? Je, eh, je nyní funkční tlumočení do angličtiny? Zdá se, že ano. Tedy ještě jednou. Děkuji komisi za velice zajímavé představení této studie dopadu a návrhu o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Chtěla bych položit komisi konkrétní otázku. Podvodné dokumenty 1a bohužel nalézáme často. Pokud tedy členský stát přijde s takovýmto, nebo se setká s podnovým dokumentem 1a, bohužel nemůže proti tomu nic téměř učinit. Nemůže takovýto dokument prostě nevzít v úvahu, i když ten podvod je zjevný. Proto je třeba zavést dialog a zprostředkovací postup, což je velice neefektivní. A v mnoha členských státech to už vedlo k frustracím. Ukazuje to, také stav eh, různých projednávaných věcí před Evropským soudním dvorem. Jedna ta věc se právě týká obdobné záležitosti. Eh, to, z toho jasně vyplývá, že jistě členské státy to prostě již nemůže, nejde to takto, takto dál. Chceme, aby se eh, jasně bojovalo s podvodem a s podvody. Eh, Snaží se tedy komise nějakým způsobem předpracovat eh, postup A1? My zjišťujeme, že v návrhu je přijímající členský stát stále ještě vázán na platnost dokumentu A1. Proto bych ráda věděla, jak komise interpretuje svou definici podvodu. Hovoříte o tom, že je tady rozpor s legislativou členského státu takto se to definuje. Co tím vlastně myslíte? A dále jsem proto, aby čekací doba byla prodloužena na tři měsíce dříve, než tedy je možné požívat dávku. V nezaměstnanosti je to důležité pro zachování základu pro skutečnou svobodu pohybu pracovníků. Proto jsme proti prodloužení eh, toho, toho vývozu těch sociálních dávek ze tří měsíců na šest měsíců. Děkuji. Děkuji. A nyní bych chtěla přivítat eh, skupinu eh, poslanců nigerijského parlamentu, kteří přijeli, aby eh, se dozvěděli, jak pracujeme a čím se zabýváme. Srdečně vás vítám. Právě vedeme diskusi o koordinaci systému sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Je to rozsáhlé téma a velmi důležité pro naše členy, členské státy. A e, nyní bych ráda dala slovo paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji rovněž za tu ranní prezentaci. Několik otázek z mé strany. Bylo nám eh, řečeno, že když se podíváme na, ta, na ty základní scénáře a různé obce, například eh, vy jste se rozhodli eh, neskoumat indexaci děc, dávek na děti a také se nám řekli, že vzhledem k celkovým výdajům EU je to malé, ale dívali jste se na jednotlivé členské státy a na to, jak, jaký to má dopad na rozpočty těchto členských států a pokud ano, máte o tom nějaké informace a pokud ne, proč ne? To je moje první otázka. Za druhé, bylo nám řečeno, že při pohledu na IA eh, podpora zúčastněných stran není zcela zjevná u jednotlivých obcí. Mohu se zeptat, je to je jasné, že to je právě nebo jaká skupina zúčastněných stran projevuje ten nejnižší zájem nebo účast na tom a proč. Dále jste hovořili o tom, že vazba na směrnici o vysílání pracovníků nej, není zřejmá. A mm, co si myslíte, jaká vazba to měla být a co vám tam chybí? Ehm, a poslední bod. Souhlasím se spravodajem, který hovořil o nutnosti eh, individuální karty sociálního zabezpečení pro jednotlivé občany, aby se případně mohla dokladovat nebo prokazovat transparentnost nebo případné podvody. Já eh, za chvíli odejdu do jiného výboru, kde budu hovořit o elektronické kartě, takže by mě to zajímalo. Děkuji, Gabi Zimmer má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla velice poděkovat za posouzení dopadu komise také za veškerá, veškeré informace a veškerá vysvětlení, které jsme dostali od výzkumné služby parlamentu. Má první otázka se týká reakcí a toho, to, jak je hodnotíte. Jednak mají služby, nebo chci říct, že služby sociálního zabezpečení v Spolkové republice Německo mají obavu, že když se zavede samostatná kapitola k těm dávkám pečovatelským, že to povede prostě ke změně kompetencí a nakonec to bude eh, vlastně stěžovat výpočet a stěžovat i přístup k těmto dávkám. Jak to vidíte, zvážili jste to a jaká je vaše reakce na tento problém? A za druhé, výzkumná služba hm, parlamentu mimo jiné zjistila, že zásada subsidiarity a proporcionality není nějakým způsobem poškozena tímto návrhem, ale zároveň poukazuje na to, že francouzský senát v podstatě e, se vyslovil v tom smyslu, že je toho názoru, že tady, doká- že tady by mohla být použena zásada subsidiarity, takže možná byste vám mohli vysvětlit, jak se k tomu stavíme. A třetí věc, na kterou bych se chtěla zeptat. Jde mi o vyloučení ekonomicky neaktivních mobilních občanů EU z té sociální ochrany. Co to vlastně znamená? Zejména s ohledem na osoby, které žijí v chudobě v různých členských státech. Máte skutečně obavu toho, že dojde k nárůstu lidí bez střechy na hlavou a e, nějakým způsobem jste si zanalizovali, jak se to specificky, nebo jaký specifický dopad to může mít na situaci Romů. S kolegou Balášem velice souhlasím a také se panem zpravodajem, když e, tady spochybňují tu lhutu 6 měsíců, i já to spochybňuji. E, analyzovali jste to, jaké negativní dopady by to mohlo mít, je to nějaká dodatečná zátěž? pokud by skutečně vstoupila v platnost ta obce, že vyplácení dávky v nezaměstnanosti eh, se bude používat pro celé to období, tedy ne, nebude to pouze na těch šest měsíců. Děkuji. Děkuji. Jean Lambert má slovo. Děkuji. Já navážu na několik poznámek, které právě zazněly od kolegů. Jednak eh, ohledně hodnocení dopadu a připomínek zúčastněných stran. Zazněly konkrétní komentáře, e, které se týkaly toho rozsahu a e, zejména ekonomicky neaktivních obyvatel. E, když se podíváme na ten přechod od stávající situace a toho, co nyní právě je předmětem debaty ohledně práv eh, přeshraničních práv eh, občanů i v kontextu Brexitu. Myslím, že mnozí lidé začínají chápat tu komplexnost situace. Takže otázka je, zda máte pocit, že některé eh, rozsudky soudu, místo aby byly přijaty, spíš měly být spochybněny, napadeny a místo těch původních eh, měly být přijata jiná pravidla, protože řada lidí, ať už eh, lidi, kteří jsou bezdomovci eh, nebo byli pak deportováni nebo přesunuti do země původu nebo osoby, které pečují a nyní také čelí případné repatriaci. Takže zdali by nebylo záhodno proskoumat, zdali ty eh, soudní výroky neměly být spíše mm, nahlíženy kriticky a případně i napadeny. Pokud tedy eh, jste obdrželi takovéto připomínky, jaký je eh, váš názor na ně. A nyní na adresu služeb nebo útvaru parlamentu Hovoří se tam o tom, že členským státům je přisuzován tedy význam a Myslíte si, že existují ještě jiné subjekty, které měly být vyslechnuty a nebyly v rámci hodnocení dopadu, anebo jedná se o tak odbornou eh, studii, eh, že nebylo ani možné oslovit všechny v úvahu přicházející subjekty? A pokud jde o číselné údaje eh, ze strany členských států. Toto je problém, od kdy se tímto eh, tématem zabývám a to už je 18 let, takže možná je to problém ještě delšího trvání. Řada členských států ani číselné údaje nemá. Existuje něco, kde bychom měli ještě více zkoumat statistiku a také přijímat určité úpravy o, povinných, eh, o povinném vedení statistik, abychom se mohli do budoucna opřít o konkrétní čísla. Někteří se domnívají, že existují politické důvody, proč členské státy vždy nevyrukují, nevyrukují s požadovanými eh, informacemi, že to e, není e, z důvodu neexistence údajů. Děkuji. A nemáme tady Lajdu Agiu a Joel Malon. Vy teď zastupujete ENF, nebo pan Matán, máte slovo. Děkuji, já chci omluvit Joel, která je eh, členkou eh, delegace, parlamentní delegace do Moskvy. Chtěl bych poděkovat komisi za její studii dopadu a chci poděkovat i EPRS za první hodnocení této studie. Mm, eh, to jsou dokumenty, které mají velice obšírné kompletní Mm, aspekty, které nám trochu osvětlují tu komplexnost eh, těchto systémů sociálního zabezpečení. Thank you. Then I'll give the floor to... Děkuji. A nyní má slovo pan Becker. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval Eh, příslušným autorům informací, čili komisi a také velice profesionální práci EPRS. Máme tady z části velice užitečné informace před sebou, ale v doplnění toho, co řekl zejména náš stínový zpravodaj Šulce, bych se chtěl ještě jednou podívat na otázku vývozu sociálních dávek, zejména příspěvku na děti. Eh, kde tedy připomínka zástupce komise eh, byla v tom smyslu, že se tady ještě jednou chci zeptat. On řekl, potřebujeme indexaci, nepotřebujeme, promiňte, indexaci eh, příspěvku na rodinných, rodinných dávek. Proč ne? Jak vypadají jednotlivé úrovně hodnocení? A druhá otázka, o které se zmínila paní kolegyně Harkins, a to je téma sociálního zabezpečení a také systému sociálního zabezpečení v tom ohledu, že je to velice smysluplný základ pro diskusy o dumpingu mzdovém a všechny ostatní diskuse, kdyby existoval v celé Evropě přístup k individuálním sociálnímu zabezpečení všech zaměstnaných. Eh, eh, to je otázka na komisi. Existují tady již nějaké plány v tomto ohledu a eventuálně harmonogram? Děkuji. Děkuji a pan Lenars. Děkuji vám. Já bych rád jenom připojil to, co řekl právě můj kolega, když hovoříme o vývozu dávek na děti či příspěvku na dítě, musíme být opatrní. Když komise říká, že to je pouze 1%, tak bychom se neměli dělat tolik starostí o tom, protože 1% z celkového množství lidí, kteří jsou v jiné oblasti, to je přesně ten důvod, že byste nechtěli nic měnit, musíte být konzistentnější a jedna z alternativ, která byla zmíněna ve studii dopadu, je legálně možné dát členským státům určitou flexibilitu, aby si buď vybrali indexovat ten vývoz dětských příspěvků, příspěvků na děti či nikoliv. Za druhé, na základě rozšíření z tří na šest měsíců v případě vývozu dámek v nezaměstnanosti Domnívám se, že obecně je tedy něco dobrého umožnit lidem, aby našli práci, ale když se podívám na to, jak to vypadá v praxi, tak zneužívání tohoto režimu je velice velké. Hovořil jsem s odpovědnými belgickými úřady, oni mi řekli, že v Belgii je taková tradice, že lidé pobírají dávky v nezaměstnanosti i v jiné zemi většinou během léta a většinou v zemích kolem Středozemního moře. Tak bych se rád zeptal, eh, zda tedy koordinace bude dostatečně postihovat eh, zamezení takovémuto zneužívání. A potom máme tady před sebou velice obecnou studii dopadu, ale rád bych věděl, zda by komise nemohla více zevrubně vyšetřit, co to skutečně znamená pro občany, pro lidi. Dám vám příklad. Já pocházím z Nizozemska, to je oblast, která je velice blízko belgické hranice. Nizozemsko poskytuje eh, peněžité dávky, Belgie i, i příspěvkové, zatímco Belgie pouze peněžité dávky. A to je status quo, když se podíváme na důchodce v Belgii. Belgie je kompetentní pro, nezaměstnan, pro dlouhodobou nezaměstnanost. A Nizozemsko by se stalo teď odpovědným za, dlouhodobé, za dávky dlouhodobé péče. A já bych tedy rád se dozvěděl od komise, zda vyšetřovali pro kolik lidí v Evropské unii by jejich návrh byl relevantní eh, v rámci dlouhodobé péče. Nemělo by to vést ke ztrátě nároku na lidi v přeshraničních oblastech. Děkuji vám za všechny tyto otázky a připomínky a nejprve dáme slovo panu Karelovi za komisi. Prosím pěkně. Děkuji vám za všechny tyto otázky, eh, které jsou naprosto v souladem s duchem hodnocení dopadu. Eh, v souladu s tímto ohromným obšírným dokumentem jsme zamýšleli přesně totež a sice eh, podnítit diskusy a zároveň dodat informace a dospět k politickým závěrům na základě těchto údajů. Co se týče platnosti údajů, eh, Řekl bych, že na jedné straně jsme byli velice čestní, otevření, protože jsme uznali omezení těch údajů, které máme, i když samozřejmě bychom je rádi navýšili, ale domnívali jsme se, že jelikož to je transparentní proces, měli bychom zabezpečit a říci, že jsme dali na stůl to, co jsme měli ale domníváme se, že především uh, úda, uh, úroveň těchto údajů je velice užitečná, zejména když hovoříme o ekonomicky neaktivních občanů. Jsme tady podnítili určitý výzkum, který nám dodal jasný kontext pro náš návrh. To je první věc. A druhá věc je, že je samozřejmě důležité uvědomit si, že jsme spolupracovali s členskými státy a žádali jsme členské státy, aby nám dali k dispozice údaje z jejich vlastních zdrojů. To samozřejmě neznamená, že tato data jsou stoprocentní, a dávají všechny údaje, ale jenom chci vysvětlit, na jaké základě jsme pracovali. Já teď, co o, těch, o tom jednom procentu, rad bych jasně řekl, že bychom si měli uvědomit, že je třeba pohlížet na obě věci. Na absolutní čísla, která jsou poměrně vysoká v určitých případech, ale musíme si také uvědomit a zapojit v závažnost této částky. Jak už jsem řekla, není to matematický vzoreček 2 plus 2 jsou 4. Musíme mít vyčerpávající údaje, pak se na to podíváme a přijdeme s návrhy pro politická rozhodnutí. Řada příspěvků, která tady zazněla, otázek se týkala dávek v nezaměstnanosti. Tady jsou dvě věci. Zda tedy, ta první zda prodloužit to období či nikoliv a druhá otázka, zda zda by to znamenalo také změny v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče. Co se týče dávek v nezaměstnanosti, to jsou velice specifické dávky a vyžadují předešlé období na to, aby na to lidi mohli mít nárok. Museli jste prostě pracovat určitý počet let, abyste měli nárok na dávku v nezaměstnanosti. Ale když se podíváme na ty dávky v nezaměstnanosti, máme tady různé úpravy v členských státech a to znamená, tady je ten, abyste mohli mít nárok, musíte aktivně hledat práci a museli jste ji hledat i v minulosti e, za pomoci příslušných úřadů práce v jednotlivých státech období vyvozitelnosti dávek a prodloužit ho na 6 měsíců jsme navrhli proto, abychom dali lidem možnost eh, hledat aktivněji práci. Ale zároveň, protože možná tady dochází ke ztrátě kontaktu pro aktivaci uh, určitých opatření a samozřejmě členské státy ale mohou jít nad rámec toho návrhu, aby aktivovali veškerá opatření. E, další argument se týká vysílání a podvodu a tak dále, což je opět důležité. Je zde jasná vazba, to jsme viděli při diskusi o jiných materiálech a také ve veřejné debatě člen, ve členských státech a um, také v souvislosti s administrativní spoluprací uh, v rámci vysílání. My si myslíme, že výsledkem by měla být jasná, jasné zlepšení spolupráce. Náš dojem o spolupráci je takový, že spolupráce mezi členskými státy je dobrá. zásada dobré spolupráce mezi institucemi v zásadě funguje, ale samozřejmě jsou případy, kdy to nefunguje a to jsme se snažili řešit. My jsme navrhli zejména v souvislosti s vysíláním posílení všech eh, nástrojů, aby se zajistilo, že pravidla jsou uplatňována přísněj a že národní orgány mají veškeré možnosti verifikovat sociální status žadatelů a také musí docházet k pravidelnému dialogu mezi příslušnými institucemi. Eh, na základě konzultace se zúčastněnými stranami je jasné se eh, dohodnout, nebo je snadné se dohodnout, že věci se musí eh, zlepšit, ale když jde o administrativu, tak je to složitější takže naše práce je dobrým základem pro další postup a věříme, že parlament i rada dospějí k dohodě, což posílí tu povinnost spolupráce. Další argument se týká podvodu a myslím si, že to je zásadní nejen ve vztahu k vysílání, ale také ve vztahu k osobám, které pobírají dávky v nezaměstnosti, aniž by měli na to nárok. A opět jsme provedli zde určité změny, které Eh, eh, mějí posílit periodickou výměnu dat mezi členskými státy, aby bylo vše pod kontrolou. Takže je to tedy řada problémů, na které jsme se zaměřili. Další blok otázek, které zde zazněly, se týká rodinných dávek a zejména indexace. My jsme zkoumali tyto možnosti. Určitě jsme to nevyloučili, je to součást našeho hodnocení dopadu a dospěli jsme k závěru v hodnocení dopadu a také jsme z toho odvodili politické důsledky. Co jsme zjistili? Zavedení takovéhoto systému by bylo nesmírně E, zatěžující a nákladné. Jednak by bylo složité předložit návrh, který by bral v potaz nejrůznější prvky a faktory, které musí být zvažovány, aby se zajistilo, že indexace vyústí v něco férového. A také pro administrativu by to znamenalo množství práce. Uh, our, our findings. Indeed, today, when the uh, national administration has to deal with family benefits, a také pokud jde o rodinné dávky, eh, tak tam administrativa eh, pouze uplatňuje pravidla země, ale v případě indexace, eh, tak pro tutéž rodinu, jestliže jedno dítě žije v Rumunsko a druhé žije například ve Švédsku, tak a třetí v členském státu, kde žije rodič, tak administrativa, která vyplácí dávky na děti nebo rodinné dávky, by musela eh, provést tři druhý výpočtů. A to je eh, samozřejmě komplikace. To taková je realita. A z toho jsme vyvodili jasný politický závěr. Tato, tento výbor předložil návrh eh, k vysílání, kde se uplatňuje pravidlo stejného, stejné odměny za stejnou práci a v případě indexace výbor dospěl k názoru, že eh, rovné nebo stejné dávky se eh, vztahují na stejnou indexaci. Je to politické rozhodnutí, které můžeme buď sdílet nebo nezdílet a proto parlament a rada o tom musí diskutovat a dospět pak návrhu. Pak padla konkrétní otázka na národní, o národních nebo údajů z členských států od paní Harkin. Zdali máme eh, k dispozici data členských zemí, například za Irsko, eh, indexace rodinných dávek. Irsko v roku 2013 eh, exportovalo 11,6 milionů to je 0,36 celkových výdajů Irska na rodinné dávky. A úspory představují 2,14 celkových ročních výdajů. Tak to bych mohl postupovat podle jednotlivých členských států, ale to by asi bylo příliš. Dále otázka po ekonomicky neaktivních občanů to jsou dvě různé věci, jestli jejich práva omezujeme a zda by to mělo dopad na nárůst bezdomovectví a tak dále. Hovoříme pouze o mobilních občanech, nehovoříme, jak všichni víte, toto nařízení se netýká eh, zavedení nových práv nebo harmonizaci pravidel, je to o koordinaci. Koordi, koordinaci. Takže Každý členský stát se může rozhodnout, jaké dávky eh, bude poskytovat svým občanům na jeho území. Pokud je o mobilní občany, tady kodifikujeme pravidla. Samozřejmě paní Lambert má pravdu, že člověk by si mohl myslet, že eh, judikatura může být zvrácena. To je politické rozhodnutí, k tomu ale nedošlo u komise, protože komise se domnívá, že je důležité bojovat proti podvodům a toto nařízení slouží účelu, totiž poskytnout občanům právo eh, pohybu, aniž bychom přispívali na sociální turistiku. To je politický eh, závěr, politické rozhodnutí, které se vám můžou líbit či nikoli, ale logika komise v tomto ohledu je jasná. Poslední bod, který bych chtěl eh, učinit, se týká dlouhodobé péče. Tady opět ani nerozširujeme, ani neomezujeme rozsah působností národních eh, legislativ. Každá Eh, členská země se může rozhodnout, eh, jakou sadu pravidel bude uplatňovat, ale my samozřejmě pouze objasňujeme pravidla, eh, kterými se musí řídit. Na tomto místě bych to uzavřel, ale samozřejmě, když budeme debatovat o návrhu detailně s vámi a s radou, tak rád prohloubím tato témata. Děkuji vám. Děkuji dvě malé otázky. Neviděla jsem vás, že jste se hlásili o slovo. Nejprve paní Regnerová, pan Šulc a potom dostane slovo EPRS. Děkuji vám, paní předsedkyně, že mám příležitost eh, zeptat se ještě na jednu věc. Co se týče té, té koordinace systému sociálního zabezpečení, tady máme mnoho věcí, které spolu souvisí. Moje otázka souvisí s tím, co jste řekl. Spolupráce mezi asi členskými státy spolupracuje velmi dobře v posledních dvou dnech. Uh, jsme měli delegaci zaměstnavatelů a zaměstnanců ze sektoru z oblasti stavebnictví, kteří nám dali celou řadu příkladů toho, co nefunguje, zejména v souvislosti s A1, že k tomu dochází systematicky, že dojde-li k nějakému pracovnímu úrazu, Eh, tak se prostě odvezou zaměstnanci, pardon, protože by se ukázalo, že ty údaje, které jsou na formuláři A1, nejsou v pořádku a správné. A proto zaměstnávatele samotní se na nás obrátili a řekli, jak to vypadá u našich konkurentů. Tady prostě dochází k systematickému zneužívání. Já vím samozřejmě, že vy s vaší odpovědí se soustředíte na tento úzký eh, výkaz dětských příspěvků a dlouhodobé péče, ale chci vás upozornit na tuto věc a zároveň se vás chci zeptat, zda přesně tyto údaje dokumentu A1, kontrolu a lepší propojení v této souvislosti opravdu vidíte fungovat v praxi. Eh, měli byste tedy se na to podívat, protože tady jsou problémy a měli byste to zapojit do návrhu opatření, která je třeba uskutečňovat. A teď pan Šulce. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já vím, že není běžné ptát se ještě znovu na něco, ale eh, mě tak trošku, prostě já jsem se tak trošku rozčílil, když jsem slyšel odpověď na indexaci dětských dávek. Jistě jste pochopil, že tady jsou eh, různé diskuse a já jako zpravodaj za EPP ještě nejsem rozhodnut, jakým směrem bych tedy se měl rozhodnout pro mé stanovisko, ale tak trochu už mám plné zuby toho dostávat odpovědi, že je to příliš komplikované, že je to obtížné. Chcete-li mít politický úspěch, tak prosím pěkně nepřinášejte takové příklady rodiny, kdy tři děti žijí ve třech různých zemích. To já tedy proto nezůstám a nepřesvědčím nepřesvědčím ani jednoho člověka, v naší politické skupině. My jsme měli vynikající rozhovor s paní Tyson, ale to, co jste říkali, teď to mě skutečně naštvalo. Dejte nám detailní informace. Můžete to prosím pěkně udělat písemně všem poslancům tohoto výboru k této komplexnosti, složitosti a vysvětlete nám to detailně, chcete-li mít politický úspěch. Děkuji mnohokrát. Takže teď má slovo ještě krátce zástupce komise. Ano, naprosto jasně jsem pochopil, ale rád bych to znovu zopakoval. Máme tady dvě úrovně. Jedna úroveň se týká hodnocení dopadu, ať se vám to líbí nebo ne. Mm, eh, my jsme se zaobírali touto specifickou částí a dospěli jsme k tomu, že dochází ke zvyšování administrativních překážek Možná, že jsem to neřekl dostatečně jasně. A vím, že paní komisařka má daleko srozumitelnější projevy než já, ale skutečností je, že to je politické rozhodování. A to může být sdíleno nebo nikoliv. Komise se domnívá, že žádat stejnou stejnou platbu za stejnou práci. To souvisí také s tím, že bychom měli žádat stejnou úroveň dávek. A to, to zásadu jsme se snažili dodržovat i v naší studii dopadu, jak už jsem několikrát řekl, nejedná se o matematickou od matematický vzorec 2 eh, plus 2 jsou 4 a je mi líto, pakliže tedy jsem tady vyvolal takový dojem. Já jsem chtěl vyjasnit, že e, přístup komise je naprosto jasný a nebylo to snadné, nebylo to snadná práce, museli jsme si vyslechnout mnoho zúčastněných stran, mnoho stanovisek a kolegium komisařů se rozhodlo pro tento navržený směr, ale opět zdůrazňuji, že je, jsme na plném počátku, protože to je třeba potom diskutovat ještě v parla, s parlamentem a s radou. A protože kolegy <laughs> slativci, spoluzákonodárci jsou parlament a komise. Děkuji vám. A teď dostává slovo zástupkyně výzkumné služby. Děkuji vám, ale budete-li souhlasit, já dám slovo mé kolegyni, která by mohla odpovědět na ty specifické otázky jednotlivých členů. Děkuji vám za vaše otázky a já se pokusím na ně odpovědět. Za prvé, zda nedošlo k nepřítomnosti určitých zúčastněných stran. Byli konzultováni sociální partneři v rámci poradního výboru pro systémy sociálního zabezpečení na slyšení v roce 2013, nevládní organizace v roce 2015 eh, v příslušném, na příslušném slušení, samozřejmě správní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení přispěla velkou měrou a také byla samozřejmě konzultována. Potom Tady byly ty dvě onlineové veřejné konzultace, jedna v roce 2012, 2013, týkající se koordinace dlouho, eh, dávek na dlouhodobou péči a druhá veřejná konzultace v roce 2015, která se týkala koordinace dávek v nezaměstnanosti, dávek rodinných a také vysílání pracovníků. E, čili já se domnívám, že tyto konzultace byly dostatečně široké. No, nedomnívám se, že bychom nezohlednili nějakou zúčastněnou stranu či nějaký subjekt, který by tam ještě patřil. E, z mého pohledu Studie dopadu jasně ukazuje, že správní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení hraje podstatnou roli při vytváření nových alternativ. Já se domnívám, že jiné zúčastněné strany a jejich podpora v souvislosti s vypracováváním alternativ nebyla tak zjevná. Co se týče propojení se směrnicí o vysílání pracovníků a co chybí, když se podíváte na studii dopadu, pouze v příloze 20, takřka až na konci tohoto velice dlouhého dokumentu máte dvě stránky. Eh, příloha 20 se týká odborných technických změn v oblasti vysílání pracovníků a myslím si, že když se podíváme na význam tohoto tématu, že by bylo bývalo na pomocné, kdyby určité informace o vysílání a jakým způsobem to souvisí eh, potom eh, s tímto tématem byly zabezpečeny, zahrnuty více do studie dopadu. No a potom tady byla otázka týkající se stanoviska francouzského senátu předložené nedávno. Eh, francouzský senát řekl, že se domnívá, že zásada subsidiarity je porušena v tomto, této studii, protože aktiv přenese, v, de, v přenesené pravomaci, kdy by komise Eh, vlastně, kde navrhuje realizaci tohoto návrhu komise, že by to porušovalo subsidiaritu vnitrostátní legislativy, eh, protože to není záležitostí nadnárodní. To je to, co řekl francouzský senát. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Koso, ale skutečně velice krátce, ano. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a prosím o omluvu, paní předsedkyně, mé letadlo mělo spoždění, proto eh, se hlásím o slovo takto později, ale otázky, které jsem chtěl položit já, v podstatě již byly položeny kolegy v souvislosti s hodnocením dopadu a proto bych eh, zmínil pouze dvě záležitosti, nebo už to bylo takové poznámky. V zásadě nyní hodnotíme úpravu, která se týká ekonomicky neaktivních eh, občanů, ale to nestačí. Když se podíváme na posouzení dohodu, v dopadu můžeme z toho vysoudit závěry v tom smyslu, že tady není zohledněna skutečnost základních práv, že, jsou za, že je možné základní práva omazovat pouze v malé míře a proto je třeba, aby to celé eh, bylo ještě předmětem dalších šetření. Děkuji za stručnost a nyní ještě dám slovo panu zpravodaji Balásovi. Promiňte, paní předsedkyně, eh, více věcí, ty odpovědi, které jsme dostali, eh, od těch, kteří vedli toto šetření a něco k těm připomínkám ještě eh, ze strany poslanců. Co se týče indexace, lépe řečeno neindexace všeho, co se týká rodinných dávek, Myslím si, že tady máme co dočení s dvěma prvky. Otázka administrativních nákladů, dodatečných, pakliže by vznikla, musí být vyhodnoceno, to je normální, to je prostě jeden z prvků rozhodování. Ale je tu druhý aspekt, který je daleko důležitější a to je otázka zásady samotné. Od okamžiku, kdy lidé přispívají, chci připomnět, ty dávky, které se dávají, to nedostávají lidi zdarma. To je e, Eh, to je z platu, který eh, dostávají zaměstnanci eh, v neto a co je vlastně odečítáno z hrubého platu. A když se podíváme, oni to dělají v jednom státě, potom pracují v druhé státě, teď se tedy samozřejmě ještě hodnotí úroveň životní úrovně, ale to je strašně komplikované. Kdyby se to snížilo, znamenalo by to, že tady je tady jedna část hrubého platu osob, které přispívaly, a že to bylo potom nějakým způsobem odečteno, eh, když se vyplácí rodinné dálky a dávky a to vůbec není spravedlivé. Eh, čili když se hovoří o indexaci, znamená to, že by bylo třeba přizpůsobit příspěvky zaměstnanců Eh, v souvislosti s dávkami, které může dostávat. A to je strašně komplexní. Máme tady dvě věci. Na jedné straně administrativní náklady a na druhé straně tu zásadu samotnou. To jsou dvě stránky věci. A teď vícekrát tady zazněly připomínky k dokumentu A1, který je zcela zásadní, ale já se obávám, že komise má dobrý důvod, když navrhuje to, co navrhuje. Myslím si, že je třeba jít dále než nad kontrolu dokumentu A1 o skutečnost a skutečnost není takové, zda dokumenty A1 jsou dostatečně, eh, dostatečné. Promiňte, teď žijeme v digitálním světě, ty A1 jsou v nejrůznějších jazycích, jak chcete, aby to kontrolovali úřady práce, jak chcete, eh, aby prostě Eh, to kontrolovaly země, vysílají eh, země původu i té, té přijímací země. Musíme mít harmonizované informace moderními nástroji, to znamená digitálně. Jedně to nám umožní mít daleko větší kontrolu, daleko efektivnější kontrolu, daleko transparentnější za nižších administrativních nákladů. A připomínám teď přátelům, liberálům a konzervativcům, protože chápu, jejich důvodu, ale daleko menší administrativní zátěž i pro zaměstnavatele, pro podniky. A to je skutečně jaksi směšné, podivné tento dokument A1 v digitálním světě. Děkuji vám mnohokrát. A není bychom měli mít prezentaci návrhu zprávy na výboru od 20. do 21. listopadu. Eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 29. listopadu a eh, diskuze o pozměňovacích návrzích v lednu 2018, zasedání stínových zpravodajů v únoru v březnu, eh, lhuta pro příspěvky ještě musí být stanovena, ale hlasování ve výboru se plánuje na duben příštího roku. A Myslím si, že to je tedy velice ctižádostivý harmonogram, protože je třeba udělat hodně práce. A nyní se dostáváme k bodu čtyři našeho programu, Boj proti nerovnostem jako prostředek podpoře vytváření pracovních míst a růstu. A dávám slovo na dávám slovo Javi López. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád udělal jenom malé představení prvního návrhu zprávy. Jejíž název je, jak už jste sama řekla, boj proti nerovnostem jako prostředek podpoře vytváření pracovních míst a růstu. Jak všichni dobře víme, Nerovnost v posledních letech hrála převažující roli i ve veřejných diskusích. Máme tady různé úrovně nerovnosti a došlo k rozhodujícímu pokroku v akademickém světě, který zkoumal, jaký dopad to má na celou řadu oblastí. Prosím pěkně, buďte tak laskavě a zachovejte klid v sále. Prosím, pane zpravodaji. Došlo k pokroku ve studii dopadu, jakou nerovnost má na ekonomiku, na hospodářský růst a na celou řadu oblastí společnosti, zejména od doby velké recese. Dopad, který tato recese měla zde v Evropě, co se týče penzí, důchodu tedy, souvisejících s masivní nezaměstnaností, eh, která by existovala v mnoha zemích Evropské unie. Eh, za prvé eh, jsme chtěli nahlížet na nerovnost jako na negativní faktor a za cíl jsme si dali boj proti nerovnosti, což nese již sám název zprávy. Rád bych připomněl, že při nejrůznějších příležitostí Evropská unie ve svých cestovních mapách eh, si dala agendu 2020, boj proti chudobě nebo Lisabonskou agendu. A dokonce ve smlouvách samotných je uvedena tato konvergence, čili vyrovnávání nerovností eh, v zemích. Protože tato konvergence a nerovnost spolu souvisejí. Třeba, že to není úplně totéž. A v této zprávě jsme se snažili zaměřit se na nerovnost a na možnosti, jak odstraňovat tuto nerovnost na evropské úrovni a zároveň také uznávat dopad nerovnosti ve dvou oblastech nad rámec samozřejmě etických či morálních otázkách, ehm, uznat, jaký dopad to má ekonomický, Eh, protože samozřejmě eh, když se podíváme na Mezinárodní úřad práce a dalších organizací, ty na to upozorňovali v posledních letech, také jsme tady měli slyšení s nejrůznějšími experty. A na druhém místě podívat se na to, že nerovno začíná uh, fungovat, jako by vzbuzovala další nedůvěru ve společnostech. Víme, že rovnější, spravedlivější společnosti jsou i stabilnější a že existuje více důvěry mezi jednotlivými aktéry společnosti jako takové a mezi občany a institucemi. A když se podíváme na tyto dva rozměry nerovnosti, Snažili jsme se zaměřit na to, jak bojovat proti nerovnosti. Ehm, samozřejmě to souvisí s rámcem a s cestovní mapou, kterou si vyčítil už náš výbor v této oblasti. Máme tady tři oblasti, o kterých se krátce zmíním. Za prvé, vytvářet takové sociální politiky na evropské úrovni, eh, které by nám pomohly v boji proti nerovnostem. Ehm, tady máme Evropský sociální pilíř, ale je tady také vůle koordinovat eh, sociální práh na evropské úrovni, zlepšit pracovní podmínky, reagovat na změny v trhu práce. A v tomto ohledu chceme také posílit tento rozměr na druhém místě nechceme hovořit pouze o evropské dimenzi našich sociálních politik, Nýbrž chceme zavést něco, co tento výbor opakuje stále v posledních letech a kde už došlo k určitému pokroku, a to je postupně měnit rozpočtové politiky a reformy, což děláme prostřednictvím evropského semestru, abychom zaváděli stále intenzivněji sociální rozměr a na třetím místě vypracovat doporučení členským státům, abychom byli schopni doplnit naše sítě, eh, naše sociální státy, protože víme, že v současné situaci státy nezahrnují sociální rizika, která se objevují posledních 10-15 let v rámci změn v našich společnostech. A na závěr bych rád řekl, že tato zpráva také odkazuje specificky na nejzranitelnější skupiny v oblasti nerovnosti a to jsou skupiny, na které se v posledních letech také zaměřoval náš výbor. Jsou to osoby s handicapem, ehm, rozdíly genderové, eh, chudoba dětí, a nemožnost přístupu na trh práce mladých lidí na kontinentu. Čili specificky jsme tam odkazovali na tyto zranitelné skupiny, eh, které jsou více ohroženy nerovností a kde už se nejvíce objevuje také a doufáme, že budeme moci přispět ke společné práci a že budeme schopni během příštích týdnů zlepšit tento první návrh, který je jistě eh, zlepšitelný. Eh, a e, chceme tedy, e, se, aby Evropský parlament vyslal naprosto jasný signál, že chceme bojovat proti nerovnosti. Um, Děkuji. Pan Korce nás opustil a proto přejdeme přímo k paní Stevensové. Dank u wel, voorzitter. Beste Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Milí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji. A naprosto souhlasím, potřebujeme konvergenci, pomůže nám všem, je to důležité pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Mám několik připomínek k textu návrhu. Například mám problém s tím, že atypické pracovní smlouvy se chápou jako něco negativního. Myslím si, že pružnější formy práce jsou velice užitečné pro určité skupiny lidí. Tak to mohou dostat první šanci a prostřednictvím těchto smluv vstoupit na trh práce, což je důležité například pro dlouhodobě nezaměstnané. A také tady vidím neustále neustále volání po europeizaci. Mám tedy několik připomínek, které adresuji komisi. Například kolektivní vyjednávání a harmonizace pracovníků evropská úprava nezaměstnanosti, mateřské dovolené, směrnice o dlouhodobé péči a základní směrnice, která se týká nejistých pracovních podmínek. A takto bych mohla jít dál a dál a jmenovat další a další věci. A mnohé z těchto nápadů prostě nejsou v souladu se zásadou subsidiarity. Je podstatné, abychom nenutili členské státy jít cestou, která se jim nehodí. Potřebují pružnost, aby mohli vést politiku, která je ušitá na míru jejich vlastních občanů. Jedna statáž velikost pro všechny vlastně znamená, že do té velikosti se nenejde nikdo. Dál mám připomínku k financování a úrovni financování v rámci iniciativy pracovních příležitostí pro mladé. Zde je třeba dbát i na to, co řekl účetní dvůr. Je nejdříve třeba vylepšit tuto iniciativu, než se bude postupovat dál. A dále mě ještě znepokojuje, že ve zprávě se identifikuje celá řada problémů a pro řešení těchto problémů se vždy vyžadují evropské iniciativy. Měli bychom se možná více zamyslet nad tím, jaká řešení existují pro stimulování tvorby pracovních míst a dobrou podnikatelskou a stimulování dobré podnikatelské atmosféry. Na to bychom se měli zaměřit na jádro této zprávy. Já se o to pokusím a budu samozřejmě eh, konstruktivně spolupracovat eh, se spravodajem a novými spravodaji. Děkuji. Děkuji, pan Calvé Chambon. Krásný dobrý den, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. No, uvidíme. Konečně, konečně, protože čekám dlouho, že se pustíme do tohoto tématu. Je to naprostá nutnost Eh, a už jsme o tom usilovali dlouho v tomto parlamentu, abychom se tomu věnovali. Já chci velice poděkovat svému příteli Javieru Lópezovi za to, že eh, už se pustil do toho prvního rizika, sice vypracovat první návrh. Ví, že dokonce i já jsem se snažil eh, mít jeho roli, čili být zpravodajem, je to tak významné téma a chci poděkovat mému kolegovi Javieru za jeho práci. Máme tady co dočinění s různými problémy. Rád bych připomněl název tohoto dokumentu Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu. Já na to nezapomínám. No, rád bych řekl, že když jsem začal obhajovat tuto myšlenku, a nakonec to obhajujeme všichni v naší skupině, byl to návrh, který vzešel z naší skupiny, my jsme k tomu chtěli původně mít takový globálnější přístup. Ale to neznamená, že bychom nedospěli k nějaké dohodě. Já jsem prostě nechtěl, aby se to znovu proměnilo v celou řadu věcí, sociálních záležitostí, kde parlament má různé názory, které dělí parlament a kde není vůbec jasný nějaký efekt, nějaký dopad. To, na co už upozorňuje OECD, že dynamika nerovnosti a tendence k nerovnostem vzrůstá. A to je brzda hospodářského růstu. A to mi způsobuje velké obavy. A v tomto ohledu se domnívám, a to bych tady chtěl opravdu zdůraznit, že strukturální problém nerovnosti nezávisí na sociální politice, tedy z velkého důvodu. Proto, že sociální politiky se rodí proto, aby řešili problémy nerovnosti, ale chceme-li prolomit tu ne, eh, dynamiku nerovnosti, to závisí velice mnoho na hospodářské politice, na politice rozhodování v oblasti ekonomiky. Co tím chci říci? To, co nakonec opravdu nejvíce může snížit nerovnosti, to může být fiskální politika a politika tedy daní. Samozřejmě založeno také na politice hospodářské soutěže, na politice průmyslové, na energetické politice. To je přece to, co vytváří strukturu v tomto rámci, o kterém hovoříme, hospodářského růstu. A tady mi mm, hodně chybí a budu se snažit přispět na základě svých pozměňovacích návrhů, aby se zahrnula tato dimenze. Další ideje co se týče minimální mzdy na evropské úrovni jako, a taky minimální důchod, což moje skupina hájí jako právo občanů. A to by byl jistě dobrý prostředek, jak bojovat proti nerovnostem, protože by to stanovilo určitý práh. A mohlo by to být dosaženo eh, na základě makroekonomické politiky, do které by se zahrnula také důchodová politika. Ale otázka minimálního evropského platu už se pojednávala v sociálním pilíři, čili není to předmětem této zprávy, jakým způsobem bojovat proti nerovnostem. Pak tady je ta věc, že trh práce, jak přispívá trh práce k hospodářskému růstu, ano či ne, je tady hodně pochybností o tom, že by trh práce mohl kontrolovat a nějakým způsobem ovlivňovat nerovnosti. Poslední zpráva OECD ukazuje, že čím více diferencuje trh práce, tím více vzrůstá nezaměstnanost, protože eh, jednotlivé podniky delokalizují svou výboru, eh, výrobu. A to vyžaduje také větší flexibilitu práce. Proto se domnívám, že než budeme vypr vyslovovat požadavky, myslím si, že třeba si uvědomit, že je to velice odborná technická záležitost, tedy v rámci sociálního pilíře. Jak se máme věnovat těm zranitelným, nejzranitelnějším skupinám? Souvisí to velice často eh, s situací, kterou lidé nespůsobili. Ano, lidé s handicapem a tak dále. A oni jsou stále cílem našich obav a naší práce. Ale když se budeme věnovat více těmto skupinám, tak nebudeme tak bojovat proti nerovnostem tak, aby vytvořili hospodářský růst. Proč nerovnosti narušují hospodářský růst? Protože celá řada finančních prostředků je využívána na to, aby se eh, aby se potíraly tyto nerovnosti, ale to mi způsobuje tak trochu obavy, protože tím se nedosáhne hospodářského růstu. Proto je třeba, napravit tu nerovnováhu, která tu v současné době existuje eh, v oblasti kapitálu a odměny za práci v těch klasických termínech, eh, potom nějaké pevné smlouvy, eh, dru, různé druhy smluv, zaměstnanci a jiní a tak dále. Je tady veliká, ještě důležitá věc, eh, s níž souhlasím, a teď už se blížím k závěru, paní předsedkyně, a tady naprosto souhlasím s návrhem, eh, a to je europeizace a eh, udělat si za cíl v rámci evropského semestru právě ty koeficienty, abychom jakým způsobem snižujeme nerovnosti. To by se mělo zapracovat do evropského semestru. Děkuji. Henriky ehm, zde není a eh, Gue, paní Monika Fára, děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane Lopezi za návrh zprávy. Já zcela s vámi souhlasím, když hovoříte, že boj proti nerovnostem je také přispění ke stabilizaci. Je to, myslím, velmi důležitá zpráva a nejenom pro tento výbor, ale pro celou Evropskou unii. My to samozřejmě podporujeme, ale chtěli bychom také některé pasáže posílit a některé nám tam chybějí. Jsem velice ráda, že opět přinášíte na pořad, na pořad jednání Evropský systém pro nezaměstnost. To je velmi důležitá věc, kterou rozpracoval v minulém legislativním období komisař Andor a jsem ráda, že to je opět na pořadu dne díky vám, ale něco tomu chybí. Standardy pro nezaměstnané osoby nebo nedostatečně zaměstnané osoby by neměly mít pouze formu automatických stabilizátorů. Myslím, že potřebujeme sociální minimální standardy, například v oblasti pomoci pro nezaměstnané, ale také, jak již uvedl předřečník, v podobě eh, minimálního příjmu. A jako protipol eh, Evropské měnové a e, e, ekonomické unie potřebujeme sociální unii, tedy Potřebujeme nejenom více sociální Evropy, další pilíř a tak dále, potřebujeme sociální unii jako takovou a minimálně standardy napříč Evropou pro Eh, pracující, pro ty nejzranitelnější, pro dělníky, eh, jsou eh, klíčové a přispěly by ke zlepšení. Myslím, že jde také o přerozdělení bohatství, financí, šancí a myslím v té taková agenda pro lidi skutečně chybí v návrhu. Hovoří li o chudobě v kapitole, tedy o boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, tak zatím tam hovoříte pouze o dětech a mladých lidech v té kapitole. To je samozřejmě velmi důležité. Vítáme vaše názory v tomto ohledu, ale myslím, že jsou zde ještě jiné cílové skupiny, na které bychom se měli zaměřit. Například eh, eh, gender, eh, tedy pohlaví a samozřejmě i migranti a uprchlíci praxi. To bychom um, ocenili. A také bychom ocenili roli občanské společnosti a nevládních organizací um, nejenom sociálních partnerů a odborů, byť jsou klíčové, ale i eh, občanskou společnost by bylo záhodno tam zmínit. Eh, a také předložíme pozněvací návrhy k individualizaci daňových systémů, což je také důležité pro perspektivu a myslím, že jde také o investice. V tomto ohledu ve zprávě chybějí konkrétní návrhy o tom, jak skutečně lze podpořit eh, sociální investice, například eh, Evropský fond pro strategické investice, eh, který postrádá sociální infrastrukturu. Pouze 5 celého rozpočtu EFSE teče do sociální infrastruktury, takže tam skutečně může vzniknout problém. A my potřebujeme investice do nových kvalitních pracovních míst, nejenom pracovní místa, ale musí to být důstojná, slušná pracovní místa. Potřebujeme eh, investovat také do zelených pracovních míst, do bílých pracovních míst, to znamená péče, zdravotnictví a mm, zelená ekonomika. V tomto ohledu tedy eh, je v návrhu ještě konkrétní potenciál. A a také bychom měli umožnit zvýšenou rozpočtovou flexibilitu, zejména pro ty země, které musí implementovat přísnou fiskální, eh, eh, fiskální eh, konsolidaci. To vše by mělo ještě najít cestu do zprávy. My k tomu předložíme pozměvací návrhy, ale každopádně se domníváme, že návrh je dobrým základem. Děkuji. Laura Agia není přítomná. Paní Pan Bisoto. Pan Maten. Děkuji mnohokrát. Já omlouvám paní Bizotu stejně tak, jako se omluvil svého kolegu v prvním tématu. Yes, we have a... Ano, máme velmi eh, štědrý časový rámec pro tento bod pořadu, což není zcela obvyklé. Pan Sergio Gutierrez se hlásí. Prosím. Děkuji paní, předsedkyně. děkuji paní předsedkyně a děkuji kolegovi Javierovi za tuto významnou zprávu, která poprvé hovoří o nerovnosti z transverzální perspektivy a hovoří také o důsledcích a o návrzích, e, jaké politiky volit pro e, snižování nerovností, která se tak zvýšila za poslední léta v našich společnostech. Nerovnost má tři příčiny. První je že eh, dochází mm, prostřednictvím kvality zaměstnanosti k nerovnému rozdělování bohatství. Myslím, že tento Evropský parlament má společnou analýzu toho, že globalizace eh, přinesla sice pozitivní efekty, ale také soustředila vlastně zisk pouze do menšiny a na úkor střední eh, a pracující třídy. Eh, čili eh, je, máme tady také špatné rozdělování bohatství i v platech, dále v důsledku škrtů rozpočtových škrtání veřejných výdajů a kromě toho omezujeme přerozdělování na základě fiskální politiky a na základě tedy zdaňování. I to eh, zkracuje eh, přímé daně, což, nebo škrtá, což se má přímý dopad na nerovnosti. A proto tady máme co dočinění s opravdu nerovnou společností, jak eh, co se týče regionů, jednotlivých území, ale také Eh, většiny občanů. Příčiny eh, jsme definovali. Důsledky Javier López výborně zhrnuje ve své zprávě, eh, že dochází prostě k spíše zrůstání nedůvěry vůči státům, demokratickým státům, protože nerovnost znamená sociální problémy i hospodářské problémy. Chci velice poděkovat panu poslanci za navrhovaná řešení, jakým způsobem znovu dospět ke společnosti, kde se budou snižovat eh, tyto nerovnosti, tato propast a uvědomit si nový sociální dopad, eh, který je naprosto nutný zlepšit, tak jak to řekl již můj kolega je třeba redefinovat všechny politiky Evropské unie, komer, obchodní politiku, in, průmyslovou politiku, energetickou politiku, samozřejmě hospodářskou politiku, na sociální úrovni bojovat za um, ten minimální evropský plat a také bojovat ve všech těchto politikách za spravedlivější přerozdělování abychom pomohli definovat novou společnost. Jistě tím hodně přispějeme k Evropě, k posílení evropské úrovně a také důvěry v Evropu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já přiznávám, že pro mne tady je velký zmatek. Já alespoň skutečně mám pocit, že to totální chaos, toto zpráva. Jsem jsou naprosto zmatená. O čem vlastně hovoříme, když tady hovoříme o tom, jak bojovat proti nerovnostem, proto abychom podporovali vytváření zaměstnanosti a růstu. Co je naším cílem? Vytvářet růst a zaměstnanost sama o sobě? Nebo tady hovoříme skutečně o tom, jak bojovat proti nerovnostem? Nebo o čem tady hovoříme? Hovoříme o tom, že jaké jsou, o tom, jaké jsou charakteristiky a podmínky, které vytváří vlastně překážky tomu, aby lidé mohli mít přístup k zaměstnání. To si myslím, že jsou tři záležitosti, které se naprosto liší. Pokud si tedy konkrétně nezvolíme naše jasné cíle, které chceme dosáhnout pomocí této zprávy, tak budeme házet všechno stejnou bydle, pytle, budeme tady hovořit krásná slova, ale k ničemu to vůbec nepovede. A já si myslím, že skutečně si musíme nejdříve upřesnit, co chceme. Chceme se soustředit na ty podmínky, na ty okolnosti, které vytvářejí to, že někdo má překážky k eh, přístupu na trh práce. Proč tedy nějaká určitá osoba z určitého, eh, určité oblasti, například odlehla, například z Azor, má prostě víc problémů eh, k přístupu na trh práce, než nějaká osoba, která by někde jinde? Nebo proč občan, který má určité postižení, také má potíže například dosáhnout i vysokoškolského vzdělání a v důsledku toho zase má potíže najít pracovní místo? Nebo jak eh, jak to vypadá s osobami, které mají ty nejnižší příjmy, no ty mají také obrovský problém k tomu dostat se ke vzdělávání, které bude kvalitní, což zase ve svém důsledku vytváří nerovnosti a opět jim to stěžuje přístup na trh práce. Tedy ještě jednou opakuji, musíme si nejdříve vyjasnit, o čem hovoříme, o čem nás vlastně jde. Samozřejmě jde nám o větší sociální soudržnost, ale to je příliš obecné a nepovede to k žádnému výsledku. Takže já prosím zpravodaje a stínové zpravodaje, aby skutečně při vyjednávání zohlednili to, co teď říkám. A já sama po představím, předložím pozměňovací návrhy. E, ta zpráva je pozitivní základ. Já kolegové k ní blahopřeji, ale přesto upozorňuji, že si musíme přesně si a vyjasnit, jaký, jaký je ten hlavní cíl této zprávy. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Pirinský, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, já sdílím názory kolegů, že toto je na nejvíc aktuální a velmi důležitá zpráva a zpravodaj si zaslouží veškerou podporu, abychom se ještě více zaměřili na cíle zprávy. Hovoříme-li o nerovnostech, a důvodech jejich eh, existence, tak si myslím, že bychom se měli eh, vrátit a považovat o hlavních výzvách Evrop- před Evropskou unii stojících. A hovoří také o takzvaném investičním deficitu, který se ještě rozšířil po krizi v roce 2008. Proto bychom eh, neměli mluvit mm, nebo zastírat, odkud mm, tato krize eh, vlastně přišla, jak se vynožila a pojmenovat konkrétně důvody. V té původní části eh, nebo úvodní části, kde se hovoří o Evrops, vznik Evropského koordinačního systému pro boj proti nerovnosti, tak tam, myslím, by mohlo dojít k rozšíření nebo prohloubení těch koncepcí, které se týkají evropského semestru, eh, s koordinací evropského semestru, protože to jsou skutečně eh, komplexní a všeobjímající politiky, které jsou rozhodující pro další postup Evropské unie. Včera proběhlo slyšení, snad dokonce v této místnosti, o víceletém finančním rámci po roce 2020 za účasti pana komisaře Tingera, který hovořil o naléhavé, naléhavé nutnosti uvažovat pečlivě o tom, jak víceletý finanční eh, rámec zohlední Brexit a nedostatek tedy 10 miliard a jak zohlední nové potřeby související s obranou migrací, což volá po dalších zdrojích a vlastně ta hlavní výpověď eh, z jeho strany byla, že musíme velmi opatrně zvažovat, v čem eh, spatřujeme přidanou hodnotu v rámci víceletého finančního rámce, tedy v rámci rozpočtu EU. Já bych řekl, že přidaná hodnota spočívá zejména ve snižování nerovnosti, zejména eh, v překonávání investiční eh, mezery, investičního deficitu. On hovořil o regionech v Bulharsku které produkuje 10 tisíc eh, euro na hlavu eh, oproti 60 tisícům HDP eh, na hlavu v Německu. A minulý týden jsme si vyslechli zprávu ve Štrasburku, kde se hovořilo, že příděl z EFSE byl 91% pro 15 eh, států EU a 9% pro 13 států EU. Takže o čem hovoříme? Hovoříme o e, řešení nerovností, o vznik nerovností, e, pokud je o pracovní příležitosti, základní příjem, chudobu a je nutno jednoznačně řešit tedy podstatu eh, tohoto problému v rámci debaty, která nyní probíhá v parlamentu a EU. Thank you. Uh... Děkuji vám. Ano, můžete to nyní zhrnout, pane Lopezi. Děkuji. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem poslancům, všem stínovým zpravodajům za jejich připomínky. Zcela jistě přispějí ještě ke zlepšení toho návrhu v rámci diskusí v příštích týdnech, v rámci diskuse o pozměňovacích návrzích, vyjednávání a snaze dospět k dohodě. Jenom několik eh, připomínek. Hmm, samozřejmě jsem zaznamenal příspěvky, které zazněly a jenom krátký komentář. Co se týče evropského rámce, eh, paní kolegyně Stevens, eh, která již tady nemůže být, a hovořila o nezbytnosti Eh, uvažovat eh, o co mohou dělat jednotlivé členské státy v rámci svých politik. No samozřejmě sdílím eh, toto stanovisko. Naše vůle v žádném případě je vnucovat někomu něco naopak. My chceme přispět tomu, aby byl vytvořen evropský plat, ale každý z členských států samozřejmě může k této cestě dospět jinak. Protože eh, evropské společenství by mělo být také společenstvím práv. Mm, eh, tady například zazněla zmínka o mateřské dovolené, a my chceme samozřejmě respektovat zásadu subsidiarity, ale chceme, aby existoval evropský plat který, minimální, který by mohl přispět k potírání nerovnosti. Také docházelo mm, k poznámkám o trhu práce. Jisté je, že flexibilita na trhu nemusí přímo souviset s nerovností, ale pravdou je, že změny na trhu práce během posledních let, zejména ta dualita, kterou vidíme na mnoha trzích práce, přispěly ke zvýšení nerovností. Souvisí to se změnou trhu práce, eh, eh, které způsobily pokles platů, delokalizaci. To je prostě fakt. A některé prvky nám umožňují uvědomit si, že to také souviselo s kolektivním vyjednáváním. Ale teď jsme v procesu, kdy se budou předkládat pozměňovací návrhy. Kolega ze strany z politické skupiny Zelených zmínil možné příspěvky, jak zlepšit zprávu. Jedno ze zajímavých témat jsou investice, o tom jsme se zmínil také kolega Kalben že bychom nejenom měli diskutovat o, o tom rozdělování, ale také, jak udělat spravedlivé přerozdělení pro to, abychom snížili nerovnosti. Samozřejmě jsem si zaznamenal všechny příspěvky kolegovi z EPP. Pardon, opravuje se řečník ze socialistické skupiny. Děkuji také za jeho příspěvek, stejně tak jako děkuji Serchiovi. A zazněl tady taky příspěvek týkající se povahy té zprávy jako takové. O tom diskutujeme a chceme se na to zaměřit. Jediná věc, kterou nemůžeme změnit, je název. To je to, eh, k čemu dospěla dohoda mezi všemi politickými skupinami. Eh, S tím souhlasili i všichni koordinátoři. Název je říci, že boj proti nerovnostem přispěje k vytváření pracovních příležitostí a hospodářskému růstu. Čili jakým způsobem bojovat proti nerovnosti? E, I samozřejmě v ekonomické dimenzi, to je logika, která bude prostupovat celou zprávou. Jisté je, že pozměňovací návrhy zlepší tuto zprávu, o tom jsem přesvědčen a Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo ohledně výsledku. Nemůžeme vysílat politické poselství, ale chceme si uvědomit, čeho můžeme dosáhnout konkrétně na základě této zprávy. To samozřejmě byly úvahy, které již stály na začátku práce na tomto tématu. Budeme pracovat na tom týdny, měsíce abychom vyslali správnou zprávu. Děkuji. Eh, děkuji vám. A nyní bych ještě udělila slovo paní Barone z DG Employment, DG Zaměstnanost. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Jmenuji se Manuela Gerling. Především děkuji mnohokrát za tuto zprávu, kterou vítáme, protože eh, řešit nerovnosti je skutečně stěžení bod práce Evropské unie. Nedávný Evropský pilíř sociálních práv eh, má zajistit díky řady principů dobrý a dobře fungující trh práce a sociální systémy. A skutečně potírání nerovností eh, je eh, jádrem, jak z hlediska řešení nerovností v příjmech, tak i nerovností v rovných příležitostech. A myslím, že máme zakotveny velmi eh, pevné zásady, pokud jde o rovnost příležitostí, eh, rovnost ve vztahu k péči o dětem, přístup k vzdělávání a dlouhodobou, dlouhodobé péče. Eh, sociální pilíř bere v potaz subsidiaritu a je na každém, aby implementoval tento pilíř na evropské úrovni, ale také na úrovni členských států a sociálních partnerů. Semestr je také důležitý nástroj eh, v boji proti nerovnosti. Eh, roční průzkum roku 2017 se zaměřil mimo jiné na Eh, zneužívání nerovností a také zdůraznil význam daňových systémů v boji proti nerovnosti. Také ale kladl důraz na jiné politické úrovně, například na vzdělávání, zdraví, eh, systémy sociální ochrany a tak dále. A bylo vydáno mnoho doporučení, zejména letos například pro osm členských eh, států bylo vydáno doporučení ohledně eh, bezpečnostní sítě, sociální sítě. Chtěla bych eh, také zdůraznit, že eh, ten pilíř vychází tedy z principu konvergence směrem nahoru. Také na úrovni výboru pro sociální věci se hovoří o možnosti zavedení minimálního příjmu. A samozřejmě Scoreboard eh, navrhuje řadu ukazatelů, které by měly být používány při měření a přeskumu sociální výkonnosti, aby bylo zajištěno, že eh, pokrok bude-li eh, učiněn, bude viditelný. Děkuji, paní Gerling časový harmonogram máte před sebou, tedy termín pro eh, pozměňovací návrhu je 5. července, eh, zvážení eh, pozměňovacích návrhů 30. až 31. srpna, hlasování 28 a pak eh, hlasování na eh, plénu eh, v listopadu. To znamená, že jsme nyní probrali všechny body na pořadu jednání. Schůzi opět zahájíme v 15 hodin dnes odpoledne hlasováním, takže prosím přineste si sebou své hlasovací karty. Děkuji za účast.